Je tady pak paní Kadiny. Děkuji, paní předsedkyně. Milí kolegové, prosím vás o trochu pozornosti, protože to, co chci říct, je něco důležitého. Jde o italský tisk, který v minulých dnech přinesl zprávu o tom, že USA, XU V roce 2011 Silvi odposlouchávali Silvio Berlusconiho a jeho nejužší spolupracovníky. Takže vidíme, že po Německu, Francii a jejich špičkových politicích byli odposlouchováni také italští špičkoví politici spojenými státy americkými, což je velmi závažná věc. Neboť tady dochází k odposlouchávání eh, zemí, které jsou spojenci USA a my si přejeme, aby Evropský parlament začal vyšetřovat špionážní aktivity USA, ke kterým, eh, které byly ukončeny v březnu 2014 a které šly ke škodě Evropy. Nechceme, aby mezi spojenci panoval byt jen stín nějakého podezření a přejeme si, aby naši spojenci nám pomohli celou věc objasnit. V opačném případě by mohlo dojít k tomu, že by to mělo dopad i na obchodní vztahy nebo na výměnu údajů, které jsou důležité pro různé účely. Paní Toja. Děkuji, paní předsedkyně. I já bych chtěla podtrhnout, že jsme se z tisku o tom dozvěděli. E, zjevně je tomu tak, že došlo k špionážním aktivitám amerických organizací proti evropským zemím, což je znepokojivé a alarmující. Nemůžeme to jen tak akceptovat nebo říci, vždyť se špionáž provozuje všude. Myslím si, že ve vztazích e, Eh, k zemím, jako je USA, by měla převládat transparentnost a vzájemný respekt a úcta. A myslím si, že Evropský parlament by toto téma měl zařadit na svůj pořad jednání. Dobře, takže jsme si vyslechli veškerá toto prohlášení a nyní budeme hlasovat. První zpráva je zpráva pana Uspaskise. Pan Uspaskis požádal o slovo, takže prosím, pane zpravodaji. Ačiū pirmininkė. Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, milí kolegové, milé kolegyně, Hákská úmluva vytvořila systém, který zjednodušuje možnost výměny dokumentů mezi členskými státy EU. Tato úmluva zároveň zjednodušila i spolupráci mezi soudy v občanských a komerčních záležitostech. Tato úmluva je užitečnou úmluvou, využívá ji tuto eh, úmluvu využívají 25 členských států, Rakousko a Malta požádali o přistoupení. K této úmluvě na radě probíhala dlouhá diskuze a těmto dvěma státům byla poskytnutá možnost přistoupit k této úmluvě, proto bych rád poprosil kolegy, aby podpořili toto doporučení, abyste ty dvě země rovněž mohli stát eh, signatáři této umluvy. Děkujeme a nyní budeme hlasovat po jménech. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Adopty. Přijato. Dále budeme hlasovat o zprávě paní Van Nieuwenhoelen. Opět budeme hlasovat jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A nyní budeme hlasovat o zprávě pana Zdechovského a hlasujeme po jménech. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Blahopřeji. Dále je to zpráva pana Beckera. Toto bude trošku další hlasování. 177. Prosím, zvedněte ruce, kdo je pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 181 a 183. Hlasujeme po jménech. Končím hlasování. Zamítnuto. 178. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Zamítnuto. 179. Jmenovité hlasování. Můžeme hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 177. Zvedněte ruce, kde je pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 180. Jmenovité hlasování. Můžeme hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 177. Kdo je pro? Zvedněte ruce. Proti? Zdrželi se? Přijato. 182. Zvedněte ruce, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh komise. Zvedněte prosím ruce, kdo je pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. A nyní legislativní usnesení. Hlasujeme jmenovitě, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Blahopřeji, blahopřeji. Zpráva paní Desarnes. 16. Hlasujeme jmenovitě. Můžeme hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. Dále je to hlasování unblock. Jsou to návrhy výboru. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Třináctka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. OK, ověříme. Dobře, ověříme to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pětka A12. Hlasujeme jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Šestka. Zvedněte prosím ruce. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Sedmička a čtrnáctka. Hlasujeme jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Osmička, zvedněte prosím ruce, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 17. Zvedněte prosím ruce. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Čtyřka. Zvedněte prosím ruce. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Devítka. Zvedněte ruce. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Desítka, hlasujeme jmenovitě, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Jedenáctka a patnáctka. Kdo je pro? Zvedněte ruce. Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. O, dobře, ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Omlouvám se, říká paní předsedkyně. Nyní návrh komise. Hlasujeme jmenovitě. Můžeme hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Pane Lange, chcete vystoupit? Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, milé kolegyně, milí kolegové, zpravodajové a já litujeme, že to, co se vyjednalo s a s komisí, ten text, nebyl přijmout bez ze změn. Tady se jedná o okamžité opatření pro podporu Tuniska abychom nestráceli ještě další čas, tak já nyní požaduji, abychom odložili konečné hlasování a hned zahájili trialog s radou, abychom co možná nejrychleji nalezli řešení a poskytli Tunisku skutečně rychlou pomoc. Okay. request by... Dobře. Spravodajka požádala o odložení konečného hlasování. Tuto žádost, o této žádosti budeme hlasovat nyní. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. A tím se dostáváme ke zprávě pana Zdechovského. Hlasujeme o celém usnesení, hlasujeme jmenovitě můžeme hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Dobře, a nyní to je zpráva paní Rodriguez. Šestka. A je zde procedurální poznámka, prosím, pane kolego. Pouze zcela stručně je zde informace od eh, služeb parlamentu, že u pozměňovací návrh 13 je chyba. Eh, my jsme tam zahnuli poukaz na bankovní unii, respektive také na reformu bankovní struktury, takže ta slova bankovní unie, ta by měla být odstraněna. Dobře, my se obrátíme na naše služby a podíváme se, ověříme to. Děkujeme, takže šestka hlasujeme nyní. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní původní text. Zvedněte prosím ruce, kdo je pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Čtyřka. Hlasujeme jmenovitě, hlasujeme nyní. Končím hlasování. Zamítnuto. 25. Zvedněte prosím ruce, kde je pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Pětka. Jmenovité hlasování. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Zamítnuto. 26. Zvedněte prosím ruce, kde je pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 27. Zvedněte ruce, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Sedmička, zvedněte ruce, pro, proti, zdrželi se, přijato. Dvanáctka, hlasujeme jmenovitě. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Zamítnuto. Sedmička. Jmenovité hlasování. Zahaj. Končím hlasování. Zamítnuto. 28. Zvedněte ruce, kdo je pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Devítka, původní text, zvedněte prosím ruce, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 13, jmenovitě otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Hmm, pak odstavec 10, Čtyři části, první část, kdo je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. Třetí část pro? Proti? Zdrželi? Proti, pardon. Zdrželi? Přijato. Čtvrtá část pro? proti, zdrželi přijato. Pak Změňovací návrh 14, bude pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Návrh 15, jmenovitě otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Odstavec 12, původní text. Bude pro? Proti? Zdrželi? Přijato. Návrh 29. Pro? Proti? Zdrželi? Zamítnuto. Stavec 15, dvě části. První část bude pro? Proti? Drželi. Přijato. Druhá část je pro. Proti. Zdrželi. Přijato. Návrh 8. Jmenovitě. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 16. Jmenovitě otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 30. Jmenovitě otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 31. Kdo je pro? Proti? Drželi? Zamítnuto. Eh, Odstavec 19, kdo je pro? Proti? Drželi přijato. Návrh 32, kdo je pro? Proti? Zdrželi? Zamítnuto. Návrh 33, jmenovitě otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 34, kde pro? Proti. Zdrželi. Zamítnuto. Návrh 9. Jmenovitě. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Odstavec 21, dvě části. První část to je pro, proti, zdrželi, to. Druhá část jmenovitě. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 3 jmenovitě otevírám hlasování. Končím hlasování. Návrh 18. Kdo je pro? Proti? Zdrželi zamítnuto. Návrh 10. Jmenovitě otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Odstavec 24. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. Odstavec 35. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Zamítnuto. Návrh 19 jmenovitě. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 26. Odstavec 26. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. Návrh 1, jmenovitě, kde je, otevírám hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 2, Jmenovitě otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 20. Jmenovitě otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 11, kde je pro? Proti? zdrželi, zamítnuto. Odstavec 27, první část, kdo je pro, proti, zdrželi, přijato. Druhá část, pro, proti, ehm, zdrželi, přijato. Návrh 36, kdo je pro? proti, zdrželi, zamítnuto. Um, to je 28, tři části jmenovitě, otevírám hlasování, končím hlasování. Přijato. Druhá část jmenovitě, otevírám hlasování, končím hlasování. Přijato. Třetí část jmenovitě. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Eh, Měňovací návrh 21 jmenovitě. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Odstavec 30. První část je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. Druhá část. Pro? Proti? Zdrželi? Přijato. Změňovací návrh 22 jmenovitě otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Mm, odstavec 32. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. Návrh 37. Jmenovitě. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 38. Jmenovitě. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 38. 37. Pardon, 39. Jmenovitě. A e, ruk, rozhodnutím e, e, ruky. Takže kdo je pro? Proti? zdrželi, zamítnuto. Odstavec 35. Kdo je pro? Proti? Zdrželi, přijato. Odstavec 36. Kdo je pro? Proti? Zdrželi, přijato. Pozměňovací návrh 40. Jmenovitě otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Odstavec 38, jde pro? Proti? Zdrželi? Přijato. Odstavec 40, jde pro? Proti? Zdrželi? Přijato. 43. Pro? Proti? Zdrželi? Přijato. Návrh 41. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Odstavec 46. Kdo je pro? Proti? Přijato. Odstavec 47, první část, kde je pro, proti, drželi, přijato. Druhá část jmenovitě, otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 48, kdo je pro, proti, zdrželi, přijato. Odstavec 51, kdo je pro? Proti, zdrželi, přijato. Pozměňovací návrh 23, kdo je pro? Proti, zamítnuto. Návrh 24, kdo je pro? Proti, drželi zamítnuto. Bod odůvodnění I, kdo je pro, proti, přijato. Rezoluce jako celek, jmenovitě, otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Gratuluji. A nyní zpráva paní Ribeiro. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Drželi zamítnuto. Odstavec 2. Kdo je pro? Proti? Drželi přijato. Odstavec 3. Jmenovitě otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 6. Dvě části. První část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. Hm, odstavec 14 pět částí. První část, kdo je pro, proti, přijato. Druhá část pro, proti, přijato. Třetí část pro, proti, žili, přijato. Čtvrtá část pro, proti, přijato. Pátá část jmenovitě otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 16, první část, kdo je pro? Proti? Drželi? Přijato. Druhá část, pro? Proti? Zdrželi? Přijato. Odstavec 17, kdo je pro? proti, zdrželi, věříme. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 19. Jmenovitě otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Mm, Sněvací návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Zamítnuto. Odstavec 20, první část, to je pro, proti, zdrželi, přijato druhá část jmenovitě, otevírám hlasování, končím hlasování. odstavec 22, dvě části. První část, kde je pro, proti, zdrželi, přijato. Druhá část, kde je pro, proti, zdrželi, ověříme. Otevírám hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. Odstavec 25, první část, kdo je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. Druhá část, pro? Proti? Zdrželi? Přijato. Odstavec 27, kdo je pro? Proti? Drželi. Přijato. 29. První část pro, proti, drželi přijato. Druhá část pro, proti, drželi zamítnuto. Ověříme. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Odstavec 34. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. Odstavec 39. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. Odstavec 41. První část je pro. Proti? Zdrželi? Přijato Ověříme. Otevírám hlasování, končím hlasování. Přijato. Odstavec 41, druhá část je pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Stavec 42, první část jmenovitě. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Druhá část jde pro, proti, zdrželi, přijato. Odstavec 43, dvě části. První část je pro, proti, zdrželi. Přijato. Druhá část. Kdo je pro, proti, zdrželi. Přijato. Odstavec 52, kdo je pro, proti, zdrželi. Přijato. Odstavec 53, první část D pro. Proti. Zdrželi. Přijato. Druhá část je pro. Proti. Zdrželi. Přijato. Vrací návrh 3, kdo je pro? Proti? Zdrželi zamítnuto odstavec 59, dvě části. První část je pro, proti, zdrželi, přijato. Druhá část je pro, proti, zdrželi, přijato. Odstavec 62 jmenovitě. Otevírám hlasování. Končím hlasování. přijato. Odstavec 63, jmenovitě. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. 64. Čtyři části. Hlasujeme jmenovitě. První část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Druhá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Třetí část. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Čtvrtá část. Jmenovité hlasování. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Přijato. 69. Ve dvou částech. První část. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Druhá část. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 70. Jmenovité hlasování. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Přijato. Úvodní ustanovení A ve dvou částech. První část pro, proti, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Ověříme. Druhá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Úvodní ustanovení I ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní celé usnesení budeme hlasovat jmenovitě. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. Blahopřeji. A nyní je to zpráva paní Stiller. Dvanáctka ve dvou částech. První část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Jednička. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Dvojka. Jmenovité hlasování. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Zamítnuto. 35. Ve dvou částech. První část. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Druhá část. Pro. Proti? Zdrželi se? Přijato. Trojka. Jmenovité hlasování. Můžeme hlasovat. Končím hlasování. Přijato. 45, 46 nám vypadla. Takže 52 ve dvou částech. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní celé usnesení jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Blahopřeji. A nyní je to dohoda o volném obchodu mezi EU a Tuniskem 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Trojka. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Třináctka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pro, čtrnáctka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Osmička pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Patnáctka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Jedenáctka, první část, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato, druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Třináctka, první část pro, proti, zdrželi se, přijato, druhá část pro, Proti? Zdrželi se? Přijato. Čtyřka pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Dobře, ověříme to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 16. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Pětka ve dvou částech. První část. Pro. Proti. Zdrželi se. Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Šestka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Sedmnáctka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 23 ve dvou částech. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Sedmička pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuta. Jednička. Dobře, dobře, ověříme to. Zahajuji hlasování u sedmičky. Končím hlasování. Zamítnuto. Jednička pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Devítka. První část. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Druhá část. Druhá část vypadla. Osmnáctka. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Dvojka pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 44. Ve dvou částech. První část, kde je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část pro? proti, zdrželi se, přijato. Trojka, hlasujeme jmenovitě, můžeme hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. Desítka pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 57. První část, kde je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 58. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 59. První část, kde je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část, hlasujeme jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Druhá, třetí část, kde je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Nyní jedenáctka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Celé usnesení hlasujeme jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A nyní se dostáváme ke zprávě paní Sabezo Ruiz. Jednička, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Čtyřka, pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pětka, pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Šestka, pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Sedmička, pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Osmička pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Devítka, první část, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dvojka, pro, proti, zdrželi se, přijato. Trojka, pro, proti, zdrželi se, přijato. Desítka, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Jedenáctka, pro. Dobře, ověříme to. Ověříme 29. Promiňte, opravuje se paní předsedkyně desítku. Prosím, hlasujeme nyní. The vote is closed. Končím hlasování. Rejected. Amen. Zamítnuto. Jedenáctka. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. A nyní celé usnesení. Hlasujeme po jménech. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Přijato. Blahopřejeme. A nyní je to zpráva pana Mariase. Šestka. Zvedněte ruce, kdo je pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Šestka. Ve dvou částech. První část, kde je pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Druhá část pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Jednička, kdo je pro? Dobře, ověříme druhou část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Jednička. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Osmička. První část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pro. Proti. Druhá část. Zdrželi se. Přijato. Dvojka. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Sedmička. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Dvanáctka. Jmenovité hlasování. Můžeme hlasovat.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 zdrželi se. Ověříme, ověříme, dobře. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Dvacítka ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Devítka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Trojka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Desítka jmenovitého hlasování, hlasujeme nyní. Končím hlasování. to. Osmička. Pro. Proti. Zdrželi se. to. Jedenáctka. Pro. Proti. Zdrželi se. to. Čtyřka pro. To bylo velice jasné, říká paní předsedkyně čtyřka proti, zdrželi se, zamítnuto. Pětka, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní celé usnesení hlasujeme jmenovitě. Můžeme hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Pan zpravodaj, pan Marias, by chtěl vystoupit, prosím. I, I will be very brief. Velice stručně, velice stručně, paní předsedkyně, a budu hovořit řecky. Vážená paní předsedkyně, děkuji parlamentu za hlasování, za podporu zprávy, neboť v této zprávě je mnoho bodů, které kritizují jednání Evropské centrální banky a trojky jistě ve zprávě jsou jisté aspekty stejně tak jako v každé další zprávě, které eh, neukazují mou výli, například třetí část odstavce 15 a z tohoto důvodu předložím své písemné vyjádření do zápisu a ještě bych rád poděkoval stínovým zpravodajům. Dobře, a nyní pokračujeme v dalším hlasování. Je to zahájení jednání o dohodě o volném obchodu s Austrálií a Novým Zélandem. Osmička, hlasujeme jmenovitě, můžeme hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuta. Devítka. Novité hlasování. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Zamítnuto. Dvojka. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Jednička. Jmenovité hlasování. Můžeme hlasovat. Končím hlasování. Přijato trojka, první část, hlasujeme jmenovitě. Končím hlasování. Zamítnuto. Druhá část vypadla. Desítka. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Jedenáctka, jmenovité hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Dvanáctka pro. Kdo je pro? Zvedněte ruce, kdo je proti. Zdrželi se, zamítnuto. Čtyřka, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Úvodní ustanovení G. Kdo je pro? Zvedněte ruce. Proti? Zdrželi se? Přijato. Pětka. Kdo je pro? Zvedněte ruce. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Šestka. Jmenujte hlasování. Můžeme hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. Sedmička. Jmenovité hlasování. Můžeme hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní celé usnesení. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. přijato. And then registration. Pak registrace domácích v členských zemích. Je to návrh rezoluce šesti frakcí, pozměňovací návrh čtyři, kde je pro. Um, ehm, je zamítnuto návrh pět, kde je pro, proti zdrželi, zamítnuto. Návrh 1, kdo je pro, Zdržel proti, zamítnuto. 2, návrh 2, pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Návrh 3, kdo je pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Um, od odůvodnění G, první část, kdo je pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Přijato. Druhá část je pro. Proti. Drželi, to nebylo jasné. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pak bod odvodnění H, kde je pro, proti, zdrželi, přijato. Rezoluce jako celek, kdo je pro, proti, zdrželi, přijato. Pak přejdeme k poslednímu hlasování a to je humanitární situace v Jemenu. Pan Preda si je slovo. Máte. Děkuji. Já jsem chtěl jenom eh, vyjádřit svoje znechucení nad tím, že to bylo odloženo, toto hlasování ze 4. února z Pan Preda má slovo. The floor is yours, Mr. Preda. Děkuji, děkuji moc krát, vážená paní předsedající. Naše skupina je proti návrhu, pozměňovacímu návrhu, které předloží socialisté, liberálové a další, protože tím se toto usnesení stává velice nevyváženým, stává se z toho poté text, který je příliš pro eh, Saudskou Arábii. Samozřejmě, že embargo je důležité, ovšem mělo by se aplikovat na všechny aktéry i na Irán. My máme delegaci v Saudské Arábii, tu přijal král a politická skupina, když předložila to, předložila tento návrh a v Sádské Arábii nic takového neřekla, takže nemůžete prostě zde eh, tvrdit něco, co jste netvrdili v Sádské Arábii. Vážený pane předsedo, my jsme, vážený pane predo, my jsme o tom hovořili ve Štrásburku a nyní procedurální poznámka, prosím. Um, Já jsem chtěl vyjádřit své znechucení nad tím, že toto bylo odloženo z eh, hlasování 4. února. Jenom proto, aby nedošlo k nějakém ostudě během té návštěvy delegace. Jsem si jist, že kolegové budou znechuceni tím, že cholera se šíří, lidé umírají a tak dále. A je hamba pro tento parlament, že to bylo odloženo ze čtvrtého. Je to na úkor civilistů. Budeme hlasovat. Nyní budeme hlasovat. Návrh rezoluce za EKR, nejprve rezoluce jako celé, kde je pro, proti, drželi, zamítnuto. Pak eh, společná rezoluce šesti frakcí, pozměňovací návrh 3, kde pro, proti, přijato. Bylo to jasné. Odstavec 6. Dobře, Ověříme návrh 3. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 6 původního textu. Jmenovitě otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 1. Jmenovitě otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 2. Pro. Proti. Zdrželi. Musíme to ověřit jmenovitě. Kdo je pro? Ne, te, pardon, jenom ověříme, protože málo rukou se zvedlo. Končím hlasování. Přijato. Pak eh, bod odůvodnění N jmenovitě první část, otevírám hlasování. Končím hlasování. Bylo to přijato. Druhá část jmenovitě. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Poslední eh, rezoluce jako celek jmenovitě. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Bylo to přijato. Now we come to the Přejdeme k vysvětlení hlasování. Takže kdo má co říct, tak tady zůstane. Je čas na vysvětlení hlasování. Jako první je zpráva pana Bekra. Jako první dostává slovo paní Morvaj. Paní Morvaj, máte slovo. Je mi líto, paní předsedkyně, ale tady lidé přicházejí a odcházejí. Je tady spousta uh, mluv, mluvení jako v kavárně. Toto je urážka našich voličů a občanů.